My bychom měli také dokončit naše eh, jednání o společném evropském asilovém systému. Děkuji. Pane komisaři, a nyní přejdeme tedy k diskuzi dalšího bodu programu a to je farmakovigilance. Začneme s právou paní Lindy Makavan. A týká se to změny směrnice a změny nařízení, takže nejprve dám slovo paní Lindě Makava na čtyři minuty. Velice děkuji, paní předsedající. Farmakovigilance eh, to je oblast, kde eh, máme, kde chceme hlídat bezpečnost léku a také sledovat nežádoucí účinky léku, které se dostaly na trh. Před několika lety se Evropský parlament a Rada Eh, domluvili na velké reformě celého tohoto systému. A eh, je zde tedy nová legislativa a nyní, se ta, eh, nyní chceme tu legislativu aktualizovat, protože došlo ve Francii k případu s lékem Mediator, který poukázal na určité nedostatky toho, na čem jsme se již dohodli. Mou velkou prioritou během Eh, jednání, která byla v minulých týdnech, bylo posílit eh, regulační orgány v tom systému farmaceutických léčiv a chceme tím také posílit bezpečnost pacientů. Když jsem zkoumala případ Mediator, tak mě upoutaly dvě věci. Za prvé, otázky bezpečnosti se diskutovaly v této eh, souvislosti v celé řadě eh, příležitostí v rámci agentury EMA. Nicméně nakonec celé to téma jak si spadlo pod stůl a eh, až teprve vlastně ta firma sama stáhla přípravek mediátor z trhu kvůli údajně obchodním účelům. Druhá věc je to, že jsme žádali v roce 2000 od firmy Servier, aby právě přeskoumala bezpečnost léčiva. Nicméně ta studie byla dokončena téměř až za 10 let a během té doby již bylo to léčivý přípravek stažen eh, z důvodu tedy upozornění francouzských odborníků. Můžeme tedy nyní eh, navrhnout některé klíčové změny. Za prvé, budoucnou firmy budou pod mnohem eh, větším drobnohledem, když se stane, že dobrovolně stáhnou nějaký léčivý přípravek z trhu, ať už to bude kdekoliv, bude to mus, budou to muset na, eh, nahlásit agentuře EMA a budeme jim klást otázky. Za druhé, kdykoliv dojde k určitým obavám z hlediska bezpečnosti pacientů, tak zde bude automatický proces, který bude automaticky spuštěn, který povede k celoevropskému šetření a zde eh, nebudou mít členské státy nějaké vlastní eh, pravomoci k tomuto šetření. Na třetí, pokud bude vyžádána poregistrační studie, tak ta studie bude muset být provedena, protože pokud eh, pokud eh, dnes je to tak, že ta eh, určitá léčiva jsou označena černým symbolem, aby veřejnost i odborníci věděli, že tato, eh, ten, tato léčivo se i nadále sleduje. Francouzský regulátor v případě mediátor řekl, že neměl dost pravomocí, aby byla ta studie provedena a my nedovolíme, aby se to ještě v budoucnu opakovalo. Pane komisaři, jsou zde ještě dvě věci a doufám, že se k ním vyjádříte, nebo že se k ním ještě kolegové dnes vyjádří. Za prvé je zde otázka poplatků, protože pokud chceme pokračovat v činnosti farmakovigilance, musíme mít dostatek financí pro agenturu EMA. A za druhé, pak e, je zde e, otázka těch, e, té tabulky souhrných údajů o léčivém přípravku. Zaslal jste mi dopis, hovořil jste o tom, že komise obě tyto otázky ještě pře, eh, přeskoumá. Doufám, že se k tomu dnes vyjádříte. Ještě bych na závěr chtěla poděkovat všem kolegům a kolegyním stínovým zpravodajům eh, za úsilí s nímž pracovali na této zprávě. Chtěla bych také poděkovat dánskému předsednictví komisi a předsednictví rady, protože eh, předsednictví rady nám pomohlo rychle postoupit s touto legislativou, abychom dosáhli dohody již před začátkem prázdnin. Takže nakonec vlastně ty všechny změny budou zavedeny ve stejnou dobu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, není pan Dali. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice rád, že mohu zde potvrdit, že došlo k dohodě v prvním čtení. Farmakovigilance Eh, velice účinně přispívá k veřejnému zdraví a je naprosto zásadní pro bezpečnost pacientů. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří velice usilovně pracovali na tom, aby tato dohoda vstoupila eh, v život. Zejména chci poděkovat zpravodajce paní McAvan, která je tedy z toho hlavního výboru, které se podařilo velice včasně dokončit tuto legislativu. Zátěžové testy, které následovaly po eh, případu s mediátorem, odhalily některé nedostatky v právní úpravě. Dnešní návrh má posílit transparentnost a také povinnosti informovat toho balíčku, eh, který pochází z roku 2010. Máme zde také nové kategorie produktů, které budou podrobeny většímu monitorování a také se bude lépe informovat o nežádoucích účincích léčivých přípravků. Chceme také větší transparentnost v případech, kdy dojde ke stažení z trhu, pozastavení licence nebo neobnovení licence pro uvádění nějakého produktu na trh. A společnosti budou muset eh, toto zdůvodnit. Pomůže to snížit riziko že ten produkt jaksi propadne skrz to kontrolní síto a unikne kontrole. Také je naprosto zásadní, abychom měli důvěru pacientů. Důvěra pacientů je důležitá, má-li léčba dobře fungovat a takovou důvěru dosáhneme pouze, pokud pacienti budou také důvěřovat tomuto systému. Eh, jsem velice rád, že návrh, o kterém bude parlament zítra hlasovat, eh, chce odstranit ty identifikované nedostatky stávající farmakovigilanční legislativy. Komise stojí pevně za touto dohodou a je velice ráda, že se nám podařilo dosáhnout dohody už před letní přestávkou. Stávaj, součástí této dohody eh, je také stanovisko, které zveřejnila komise. 18. června 2012 zahájila komise veřejnou konzultaci o zavedení poplatků za činnosti související s farmakovigilancí, jak je stanoveno v nařízení 1235 lomeno 2010 a ve směrnici 2010 lomeno 84. Připomínky lze podávat do 15. září 2012. Po přeskoumání všech zaslaných připomínek připraví komise posouzení dopadu, což je jedním z nezbytných kroků v legislativním procesu, ještě předtím, než komise předloží legislativní návrh. Komise bude pokračovat eh, na, eh, při přípravě této legislativy, eh, co by je to prioritou a těšíme se také i na další spolupráci s Evropskou parlamentem a s radou. A co se týče toho um, těch informací o tom teď bohužel nemohu nic říct podrobnějšího. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní má slovo paní Ajuso na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, pane komisaři, především bych chtěla vyzdvihla ohromnou ohnou práci paní zpravodajky a všech stínových zpravodajů za to, že dospěli k dohodě v prvním čtení, což bylo nesmírně důležité, proto aby bylo možno změnit nařízení 2010. Ne proto, že by to bylo špatná legislativa, ta legislativa je dobrá, ale protože, jak bylo řečeno, došlo k tomu, co se udalo a co všichni vědí a objevila se tady určitá mezera a bylo nezbytné ji opravit, aby už se to nikdy neopakovalo a bylo třeba vypracovat konkrétní body týkající se farmavigilance nad produkty, které již byly uvedeny na trh. Jak již bylo řečeno, je třeba, aby v případě, že podniky budou žádat o, staž, o stažení eh, produktu, bude potřeba zveřejnit důvody, které ji k tomu vedou. To je zcela jistě nezbytné pro transparentnosti, kterou musí držitel takové licence rozhodně splňovat. A je to stejně důležité jak pro zemi jako takovou, tak pro všechny ostatní země, kterých se to týká, kde tento produkt existuje na trhu. Všechno, co povede ke zlepšení transparentnosti, Eh, a zcela jistě také koordinační role Evropské agentury pro léčivé přípravky. Druhá změna důležitá, která se dospělo, bylo, že všechny autorizace, které eh, jsou eh, studovány, musí existovat na určitém seznamu a musí být sledovány. A nelze zapomínat také na to, že farmakovigilance hraje důležitou roli a proto toto plenární zasedání by mělo schválit tento návrh. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát a nyní paní Kardenbach na min- dvě minuty. I já bych chtěla poděkovat paní Lindě McEwen a také stínovým zpravodajkám. Evropská unie tady velice rychle zapůsobila a zareagovala a sice to, když se tato legislativa ukázala jako neúčinná a bylo proto třeba ji skorigovat. A já se domnívám, že tento dokument ukazuje, z čeho máme vycházet. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme rychlost, protože potřebujeme důvěru pacientů a spotřebitelů v léčiva a potřebujeme celkově důvěru v systém. Potřebujeme také těsnou spolupráci tak, abychom léčivé přípravky, které jsou autorizované v Evropě, abychom mohli také monitorovat, tak aby byly evidovány vedlejší účinky a především také škodlivé vedlejší účinky byly monitorovány tak, aby evropský trh byl co nejrychleji informován tak aby by eh, jeden lék tiše nezmizel z trhu, jestliže výrobce zjistí, že má škodlivé dopady. Musí to být všechno vysvětleno. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme také delší monitorovací lhuty a kontroly. Potřebujeme také těsně spolupracovat s personálem v eh, zdravotnictví a také se pacienty, neboť tento balíček může působit jedině tehdy, jestliže budou všichni ten tento balíček znát. Takovýto zákon bude působit jenom tehdy, jestliže opravdu pacienti dokáží rozlouč, rozluštit ten přiložený leták a jestliže také budou splněny příslušné finanční předpoklady, tak aby agentury mohly plnit své úkoly v budoucnosti. Děkuji vám a nyní má slovo paní Parvanová. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Chci poblahopřát Lindě k, k této zprávě. Chci také poblahopřát k, přá, k práci dánskému předsednictví, že došlo k dohodě v této rozhodující problematice. Před dvěma lety se objevil skandal Mediator ve Francii a my hodláme revidovat naše e, regulace, neboť e, musíme také zabezpečit, jestliže je ohroženo zdraví pacientů, pak musíme být schopni reagovat rychle. Zí Zítra také aktualizujeme rámec roku 2010, zaměříme se na efektivitu, transparentnost a také hodláme posílit kontrolu léčiv na trhu. Já vítám dva, dvě klíčové, dva klíčové aspekty. Za prvé je to povinnost eh, firem, aby zdůvodnili stažení produktu z trhu a potom také automatický postup pro naléhavé záležitosti. My opravdu musíme myslet na to, že je pro nás nejdůležitější vysoká ochrana pacientů, ale také hodláme zvýšit důvěru spotřebitelů, aby chápali, jaké léky spotřebitelé berou. Také zdravotnické zdravotnická zařízení musí se chovat zodpovědně. Na závěr chci zmínit, že je důležité, aby Evropská agentura byla dobře finančně vybavena, tak aby mohla plnit své budoucí úkoly. Evropská komise na tom již pracuje a já doufám, že také předloží příslušný návrh v blízké budoucnosti. Děkuji. A nyní má slovo paní Jana Kudakis. Na minutu, prosím, pěkně. Děkuji za slovo. Bezpečnost pacientů musí být vždy naší prioritou. Nedávno se objevily určité zavádějící informace o léku Meteora, které také vedly k řadě úmrtí. To ještě více zdůrazňuje význam této zprávy. Musíme více chránit pacienty před nežádoucími účinkami léčiv. Doufáme, že tato zpráva odstraní stávající právní lakony protože bude nutit firmy, aby objasnili, proč stahují nějakou, nějaké léčivo z trhu z bezpečnostních důvodů. Také je zde tedy ta nová automatická procedura. Doufám, že zde Nyní tedy se ten postup zlepší a zrychlí. Můžeme ještě usilovat o další změny? Ano, ale teď zatím ještě k tomu nenastal čas. Jsem velice ráda, že Evropský parlament eh, zde upřednostnil práva pacientů a zareagoval velice rychle. Chtěla bych také ještě pogratulovat zpravodajce k její práci. Děkuji. A nyní má slovo pan Rossi. Také bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za její vynikající práci protože eh, tato modifikace pravidel povede k posílení právních pravidel, abychom skloubili existující legislativu s novými cíly ve farmaceutické oblasti. Eh, je třeba, abychom zlepšili ochranu zdraví občanů a postarali se o to, aby vnitřní trh pro léčiva fungoval správně. Považuji za nezbytné, aby v eh, farmakovigilanční systémy byly posíleny. Souhlasím s paní zpravodajkou, že potřebujeme větší transparentnost. Poslední případy ukázaly, že je důležité, aby celý systém byl ještě zlepšen. Potřebujeme vylepšit pro transparentnost. Děkuji. Děkujeme i vám a slovo má nyní pan Maštálka na minutu a půl. Děkuji, paní

Eh, protože teprve až když eh, léčivé prostředky jsou uvedeny na trh, potřebují být dále sledovány a pakliže vykazují nějaké vedlejší účinky, měly by být opatřeny černým symbolem. A kromě toho, první pacienti by se měli co možná nejdříve dovědět, proč a ze jakých důvodů se musí stahovat ten, který produkt z trhu. Čili včasná informovanost pacientů, jakož i lékařů a farmaceutů, ale je třeba, aby se zejména o tom dověděl včas pacient. Děkuji. Děkuji vám, pane Obermajere, a nyní má slovo pan Líze. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, to, co se stalo s mediátorem, byl skutečně obrovský skandál. Nevíme přesně, kolik lidí Pikalo životem. Hovíř, hovoří se o 500 až 2000, ale každý případ umrtí, jedno každé je navíc a zbytečné. Jednalo se nejenom o špatné konání firmy, ale také o mezery v legislativě a tyto mezery je třeba zaplnit a proto velice děkuji Lindě McEwen, stínové zpravodajce a stínovým zpravodajkám, zejména paní Pilar Ayuso a děkuji také panu komisaři, který velice rychle předložil návrh a celý proces um, sledoval se svým kolegiem komisařů. Je důležité, aby toto všechno se sledovalo, když se produkt uvádí na trh protože víme, že informovanost mezi členskými státy musí být sdílena věcně a precizně, aby takové případy se nemohly opakovat. Moji, moji kolegové ještě dodatečně k tomu, co navrhla komise, eh, doplnili ještě požadavek o takzvaném boxu faktu. My nechceme hovořit o black boxu, ale o black fact box, čili o faktickém boxu. Musí to být černá krabice a to byl možná důvod, proč tento návrh, který komise předložila, byl zamítnut, protože možná, že černá krabice nebo není zrovna to nejsprávnější. Ale musíme eh, tento příbalový leták rozhodně zlepšit. Ve Spojených státech se osvědčil takovýto černý box. Stále ještě máme problém, že naše příbalové letáky jsou příliš komplikované. Máme tady dva druhy pacientů. Jedni, kteří ho vůbec nečtou, protože mu vůbec nerozumí a hned ho vyhodí a druhý druh to velice pečlivě čte a je naprosto zděšen všemi možnými potenciálními vedlejšími účinky a radši si ten prášek vůbec nevezme, protože já jsem to jako lékař zažil. Obojí je samozřejmě nesprávné. Potřebujeme spolupráci mezi lékaři a pacienty, protože o odpovídajících vedlejších účincích musí okamžitě být vyhledán lékař. Ale je třeba požívat léky tak, jak jsou předepsané. To je důležité. Antibiotik nelze vysadit antibiotika, když už se vám daří ryba, protože by mohlo vzniknout jiné onemocnění anebo recidiva. Čili je třeba mít lepší příbalové letáky a srozumitelné. Jak již jsem řekl, ve Spojených státech se tento prostředek osvědčil a proto velice děkuji panu komisaři, že přislíbil, že i nadále bude zkoumat tento náš návrh a předloží nám k tomu odpovídající návrh. Děkuji vám srdečně. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Flašiková Beňová dvě minuty. Děkuji, Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zatěžkávací zkoušky v oblasti právních předpisů v oblasti farmakovigilance ukázal, že systém EU má ještě zásadní nedostatky, které musíme odstranit protože v oblasti bezpečnosti léku si nemůžeme dovolit žádné nedostatky. Hovořili jsme o léku Mediator, který byl zaregistrovaný v řadě evropských zemí pomocí vnitrostátních postupů. A i když se první zprávy o nežádoucích účincích jeho základní účinné látky e, objevily už v roce 1999 o tom, že to může být nebezpečné na srdeční chlopně, tak tento lék se ve velkém rozsahu roz, předpisoval v Evropské unii až do roce 2009 a to více než 5 milionům lidí. Odhaduje se, že počet úmrtí v souvislosti s tímto lékem jde až do 2000 lidských životů. Navzdory tomu, že o obavách v souvislosti s tímto lékem se, regul, se hovořilo e, mezi regulačními orgány i na evropské úrovni a i když jste tyto obavy byly podložené, tak nebylo učiněno žádné rozhodnutí, které by donutilo, aby tento lék byl vědecky posouzen na úrovni Evropské unii. Regulační orgány neučinily žádné další opatření. Tyto skutečnosti jasně ukazují, že bezpečnost politiky léků na úrovni Evropské unie musí být posílena. Proto podporuji záměr zrevidovat legislativu z roku 2010 a zároveň chci zdůraznit, že v zájmu veřejného zdraví je potřebné, aby této změny bylo dosaženo co nejdříve. Také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za vynikající eh, připravené, její, za vynikající připravenost jeho stanoviska. Pour une minute et demie. Děkuji nyní paní Rýs na minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, drazí kolegové. Nikdy nebudeme pravděpodobně znát přím, bez, eh, přesný počet úmrtí v důsledku mediátoru, ale každopádně, jak již tady zaznělo, každé úmrtí úmrtí navíc. Měli jsme tady příliš mnoho úmrtí, jak ve eh, Francii, tak jinde. Už v roce 2009 to mělo být dávno staženo z trhu. V Itálii došlo k rozhodnutí dříve, i ve Španělsku. Hmm, tento skandál sloužil jako katalyzátor pro nezbytnou revizi legislativy, aby se rychle reagovalo, eh, aby skutečně také nedocházelo k uvádění produktů na trh takových, které nepodléhají předpisům. Je třeba tady posílit legislativu, ukázalo se, že je to nezbytné. Ano, je nutno dát povinnost výrobcům, aby zveřejnili důvod, proč stahují výrobek z trhu. Ano, je třeba toto sledovat a mít tady uh, na paměti, že praktičtí lékaři eh, upozorňují na nebezpečí vedlejších účinků, ale musíme zůstat realisti, protože farmavigilance zůstane účinná pouze v případě dobré součinnosti mezi jednotlivými národními agenturami a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a spolupráci s komerčními agenty v sektoru. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo pan Šimaňský na, dvě minut, na minutu. Pardon. E, za paní předsedající. Já bych chtěl vyslovit e, své díky paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům, protože oni připravili velice dobrou zprávu. A teď ta zpráva bude velice rychle provedena. Vítám myšlenku, že Evropská komise a agentura EBA, EMA chtějí nést více odpovědnosti za bezpečnost léčivých přípravků. Důležitou věcí je udělování obchodních licencí, které se udělují v rámci Evropské unie. Musí být, tyto, tato registrace musí být propojena s informační povinností, s povinností hlásit určité věci. Francouzský případ ukazuje, že v celé řadě případů zde nedošlo k zákazu nějakého léčivého přípravku, i když některé členské státy pozastavily nebo stáhly ta léčiva ze svého vnitrostátního trhu. Jsme si vědomi skutečnosti, že farmaceutické firmy mají obrovskou moc, ale měli bychom i nadále s nimi bojovat. Děkuji, nyní paní Matias, jedna minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poblahopřála paní Evem ke skvěle odvedené práci. Můžeme říci, že pacient v EU je nyní díky e, nápravě legislativy na tom daleko lépe a může se cítit bezpečněji. Já chci ještě uvést dvě věci. Za prvé, E, to je poznámka týkající se ekonomické krize, protože různé služby v rámci zdravotnictví se snižují a my nemůžeme dopustit, aby hospodářská krize zabránila tomu, aby tři zákonné balíčky v souvislosti s léčivy byly pozastaveny. To znamená, že krize nemůže být omluvou pro to, aby snad eh, pacienti neměli přístup k informacím o lécích. Nesmíme toto tedy dopustit. A za druhé, v roce 2010 jsme schválili směrnici v prvním čtení a nyní máme rok 2012 a vidíme tady určité kroky zpět. Tady hovoříme o léčivech o kvalitě léčiv. Potom v roce 2010 vznikl tento pří příklad, tento případ, zemřeli lidé v Portugalsku i v Řecku, protože není přístup k lékům a to je v souvislosti s touto laboratoří a na tu to situaci musíme reagovat. Léky musí být k dispozici, protože tady se jedná o život lidí. A paní Groste, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaře, drazí kolegové. Velice blahopřeji paní zpravodajce a také chci poděkovat panu komisaři za uh, rychlou reakci a za jeho roli mediátora a díky tomuto tvořivému přístupu uh, bylo umožněno rychle pohnout s legislativou, o, kterou budeme, o které budeme hlasovat, o farmavigilanci. A Mm, myslím si, že tady se vykonala dobrá práce. Musíme si uvědomit, že v naší legislativě existovala slabá místa a dnes dáváme odpověď na ty slabiny, které jsme objevili, které jsme si všimli a tak posílíme transparentnost a komunikativitu a komunikaci, co se týče bezpečnosti léčivých přípravků. Máme tady ale stále ještě jeden bod, jeden slabý bod a je mi líto totiž, že tato nová legislativa se netýká centrální otázky předpisování léků, což znamená 15 až 20 eh, a v určité oblasti, ať už to je v pediatrii, v psychiatrii a v oblasti eh, léčby rakoviny. Eh, protože Protože eh, tady máme určité omezení předpisování léků pro určité kategorie. A to by mělo být ještě změněno, protože zde by nad předpisy měla bdít jednotlivá národní agentura a profesionálové z oblasti zdraví, aby přispěli k odpovědnému nakládání. Moje kolegyně Federik Ries řekla, že by se Evropské agentury pro léčivé přípravky mělo naložit, aby spolupracovala s národními agenturami a oni již vypracovali určité hlavní směry, které však nebyly zahrnuty do tohoto návrhu. Poukazuje se tady na nezbytnost zneužívání léků. Děkuji, už se blížím ke konci. Mediátor byl velice často používán v jednom případě z pěti mimo eh, oblast, pro kterou byl určen a tady na to by se měl pan komisař ještě podívat. Děkuji a nyní má slovo paní Weisberger na dvě minuty. Děkuji mnohokrát paní předsedkyni. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za její vynikající práci. Dobrý léčivý přípravek chrání občaného občana a pomáhá také pacientům. Ale bylo důležité, aby případ mediátoru byl skutečně použit k okamžitému odstranění mezer v legislativě je třeba především uvést důvod, proč nějaká firma svůj přípravěk stahuje z trhu. Je třeba informovat i Evropskou agenturu pro léčivé přípravky a je to nezbytné proto, aby byli všichni na vnitřním trhu informováni. Jedna věc mi leží na srdci lepší čitelnost příbalových letáků. Mnoho pacientů si stěžuje, že jsou příliš těžké, nesrozumitelné, nečitelné, nepřehledné. To je téma, které eh, traumatizuje nejenom, eh, pardon, o kterém se zmiňují nejenom starší občané, ale i mladší generace, eh, kteří říkají, že jsou tak strašně zastrašováni informacemi o vedlejších účincích léku, že si ho radši ani nevezmou. Čili lepší čitelnost a také podporujeme zřízení tohoto černého boxu, aby měli také pacienti dostatečné viditelné symboly, které by jim pomohly lépe rozumět příbalovým letákům. Doufám, že komise dodrží svůj příslip a předloží odpovídající návrh co nejdříve, mě by zajímalo a využijte té příležitosti, že tu máme pana komisaře mezi námi, abych se zeptala, zda už existují konkrétní nápady v této oblasti. Děkuji mnohokrát, že komise se chopila eh, tohoto tématu, protože to je krok směrem k lepší čitelnosti příbalových letáků ze strany pacientů. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Banky na dvě minuty. Děkuji, děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat paní McEwen za skvělou práci. Já se domnívám, že toto je velice důležité téma, které také ukazuje, že Evropská komise a parlament jsou schopni spolupracovat a já také doufám, že brzy dospějeme také k dohodě, což je předpoklad pro vyjasnění otázky. Bylo jasně také se hovořilo o určitých nedostacích u bezpečnosti. A vždy jsou to nejchudší skupiny obyvatel, kterých se to týká, protože přílohové letáky jsou příliš dlouhé, příliš složité, mnoho lidí je nečte anebo není schopno jim porozumět a právě proto musíme znovu získat důvěru pacientů a musíme také rychle reagovat na jednotlivé případy, které eventuálně v této oblasti vzniknou. Byl takový případ před čtyřmi, pěti lety, lety tenkrát to byla očkování proti virus H1N1. Tenkrát v Maďarsku i v Polsku vzniklo velké politické napětí. V Polsku totiž jedna eh, polská ministrině řekla obyvatelstvu, že se nemají nechat očkovat, protože nezná, jaké vedlejší účinky toto očkování může mít u matek a také u malých dětí. A proto je třeba třeba tuto očkovací látku ještě prošetřit. Je, tento náš případ ukazuje, že můžeme eh, reagovat, až jsme schopni reagovat rychle, jako u mediátorů a především v těchto lékařských věcech musíme spolupracovat, musíme odložit eh, různé diference, ale opravdu tento příklad a tato náprava legislativy ukazuje, že stojí za to spolupracovat. Děkuji a nyní paní Tunun Honstein. Děkuji vám, paní předsedkyně předsedající. Děkuji vám. Je dobré, že komise hodla zrevidovat toto nařízení, protože eh, léčivé přítav, přípravky na trhu jsou důležité pro občany. Evropský parlament i další evropské instituce musí dělat vše pro to, aby dali jistotu občanům, tak aby občané si byli jisti, že příprave, který si koupí v lékárně nebo také na síti, že tyto léky jsou bezpečné. My revidujeme směrnici i nařízení. Z hlediska farmavigilance je to krok správným směrem, o tom není žádných pohyb. Ale musíme také lépe monitorovat další léky na trhu. Je na trhu celá řada nebezpečných látek, ale tady není žádná informační kampaň, která by občanům sdělila, které zdroje, které léky mohou být nebezpečné, kde nemají léky kupovat. My hovoříme o přímém ohrožení lidského zdraví a života a občané nejsou dostatečně informováni o dopadech jestliže si berou určitá léčiva. Informace jsou buď to příliš komplexní, anebo nejsou k dispozici vůbec. Tady má pan Líze pravdu. A právě proto jsem rád, že vznikne tento box, tento rámeček s přehlednými informacemi, protože to konečně bude povinnost informovat o dopadech a účincích určité látky. Pane komisaři, vy jste hovořil o konzultacích a mě by zajímalo, v kolika jazycích probíhají konzultace a je to k dispozici také pro lidi, kteří nepoužívají angličtinu a nyní Catch the Eye, pan Mikolášek. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, dovolte mi říct jednu důležitou věc. Pokud jsme se zde v parlamentu dohodli na tom, že informace pro spotřebitele na potravinách musí být čitelná, srozumitelná, zkvalitněná, tak o to více musí být tak kvalitní informace na příbalovém letáku. Ta musí být také srozumitelná, čitelná a pravdivá ale teď se ještě vrátím k meritu dnešní věci. Chtěl bych pogratulovat kolegyně Lindě McCavan, která učinila velký krok dopředu, protože ze všech sil pracovala na revizi tohoto materiálu, který nyní zlepší vyhlídky pacientů a omezí se nebezpečí toho, že pacienti budou léčeni nesprávnými léčivy. Jak je možné, že mediátor byl předepisován několik let a ten lék měl přitom takové nežádoucí účinky, že podle odhadů eh, až 2000 lidí zemřelo po podání tohoto léku a navzdory tomu byl ten lék předepisován nejenom na diabetes druhého typu, ale byl také předepisován i na anorexii, říká řečník. Už končím, říká řečník. Chtěl bych ještě říci, že tuto zprávu vítám. Děkuji. Děkuji nyní paní Basesku. Vám Děkuji vám, paní předsedkyně. Revize úpravy v, o farmavigilanci v Evropě je něco nezbytného, vítaného. Je třeba skonzolidovat současný systém, aby se zaručila lepší bezpečnost a aby se odstranily stávající mezery. Informace o lécích musí být jasná, užitečná a musí všichni rozumět jak pacienti, tak zdravotní personál. Všichni musí konat se znalostí věci a se znalostí o vedlejších účincích a ty by měly být podrobeny většímu dohledu, aby nedošlo k takovým případům, jako v případě mediátoru, o kterém hovořili skoro všichni mý kolegové. Je nezbytné dosáhnout transparentnosti v oblasti farmaproduktu, abychom zlepšili ochranu zdraví obyvatel. Je třeba také zkoumat

Catch the Eye a dávám slovo panu komisaři. Děkuji, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Komise je ráda, že získala podporu ze strany Evropského parlamentu a že dosáhla dohody v prvním čtení ohledně návrhu na, o farmakovigilanci. Co se týče toho, té tabulky, toho eh, boxu, tak nyní se ještě hovoří o tom, že by, tam, že by to tedy měla být určitá tabulka souhrných údajů o tom léčivém přípravku. Ehm, ta studie bude také ve spolupráci s ehm, agenturou EMA, také s národními orgány a také zde zapojíme v rámci konzultace i pacientské organizace, spotřebitelské organizace, lékaře, lékárníky, e, zdravotní pojišťovatele a tak dále. Zpráva o mm, čitelnosti, o tom, jak má vypadat e, ten, ty informace o té tabulce souhodných údajů by měly být v dispozici v polovině roku 2013. Souhlasím s paní Matias, že nemůžeme eh, dovolit to, aby během finanční krize se objevily mezery v našich zdravotních systémech. Zdraví je pro nás naprosto zásadní a zdraví je také velice důležitým motorem ekonomického růstu. A pokud bychom podkopávali veřejné zdraví, tak by to bylo velké selhání. Tato nová legislativa a její uplatňování přinese přínos eh, všem pacientům, zlepší bezpečnost a transparentnost eh, ve velké, zejména také tím, že se zvětší počet léčiv, u kterých bude lepší monitorování a větší dozor. Děkuji. A nyní paní Evan má poslední slovo. Chci reagovat na paní Grostet Vím, že také otázka značek na úrovni EU je důležitá. A pokud se týče informačního rámečku, tak eh, opravdu lidé mají spíše příliš komplexní informace. Vypadá to, že tam je uvedeno opravdu všechno. To je jako, když se někdo zříká odpovědnosti a proto tyto informace nejsou užitečné pro pacienty. A my se tím tímto tématem již zabýváme dva a půl Eh, roku a já bych také chtěla poděkovat svým spolupracovníkům a také vaši, za vaši podporu. Děkuji vám mnohokrát, ukončuji diskuzi a budeme hlasovat zítra ve 12 hodin a tím pádem přerušuji naše zasedání. Budeme pokračovat zítra v hodinách, které máte uvedeny program